Welcome. So we, we can start this Dobré odpoledne, takže můžeme začít odpolední zasedání našeho výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, takže balíček služby a test přiměřenosti u poskytování služeb. Tady máme E, Andrea Švába, který má na starosti stanovisko k tomuto dokumentu. Já bych možná začala tím, že bych dala slovo stručně komisi, aby nám mohla uvést návrh. A myslím, že tady máme e, pana Martina Throna z DG Růst. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně. Děkuji vám, vážení poslanci a vážené poslankyně. Já vám stručně vysvětlím eh, pozadí tohoto návrhu. Jak bylo řečeno, je to součást balíčku ke službám. Pokusím se vysvětlit, proč vlastně vznikla myšlenka s tímto návrhem přijít. Eh, pokusím se také ukázat, jaký je hospodářský dopad, proč si myslíme, že tímto návrhem můžeme dospět k realizaci těch cílů, které jsme si stanovili. Pak tady máme společnou zkušenost za poslední tří let i s vámi ohledně hodnocení přiměřenosti a pak se budu věnovat obsahu celého návrhu stručně. Samozřejmě myšlenka za tím balíčkem ke službám je zlepšit ten rámec, v rámci kterého mohou služby fungovat uvnitř Evropské unie. Jsou nedílnou a důležitou součástí ekonomiky, představují 60 až 70 HDP, 90 všech Eh, nových pracovních míst a eh, nějakých 60 až 70 veškeré pracovní síly v Evropě. Takže my jsme se začali dívat na ty regulované profese. Na této průsvice vidíte některé údaje, které vznikly na základě studií. Eh, uspořádali jsme velké šetření ohledně toho, kolik osob v Evropské unii se vlastně toto týká, kdo musí mít určitou formu kvalifikace, e, aby mohl vykonávat určitou licencovanou e, profesi, takže je to nějakých 47 milionů e, osob, nějakých 30 veškeré pracovní síly. Takže pak jsme začali počítat, co to znamená v ekonomických číslech a nám tady ty nejzajímavější údaje, je tady potenciál 700 tisíc nových pracovních míst, díváme se na, nějakých, na nějaké 4 až 19 nákladů navíc, které budou muset nést z výšší regulace eh, poskytovatele a příjemci eh, těch služeb. Eh, takže takhle to vypadá. Další důvod, proč se díváme na trh služeb, je, že jak vidíte, doufám, že to vidíte, i když je ta obrazovka trošičku malá, eh, tak tady vlastně vidíte růst pracovní produktivity v službách a e, výroba je potom v červené vyvedená, ta také roste. Řada e, částí sektoru služeb, tam, kde především nacházíme regulované profese, e, účetní inženýři a tak dále, ty jsou tou spodní linkou. Tam vnímáme, že za posledních 15 let ta produktivita spíš klesla. Když se podíváme na služby, na způsob, jakým bychom mohli zlepšit regulační rámec, tak vidíme, že to není nic nového. Parlament a rada u mnoha příležitostech toto zdůraznili, požádali vícekrát komisi, aby se tím zabývala a některé ty milníky, prohlášení a dokumenty parlamentu a rady jsou tady uvedeny a je tady například řečeno v roce 2016 na Radě pro hospodářskou soutěž se summit eh, zabýval nutností eh, právě přiměřenosti eh, v této oblasti. Pak tady máme ještě něco, a to je poměrně zásadní informace, informace ustanovení v směrnici o Eh, eh, profesích, tam je eh, rada a e, komise žádána, aby vlastně přiměřenost e, těchto e, opatření v regulovaných profesích zhodnotila. To bylo poměrně vyčerpávající cvičení, které ovšem přivedlo, přineslo ty určité výsledky, outputy, které jsme využili. Toto bylo v roce 2013, pak v roce 2015 byl podniknuty další kroky, v roce 2016 široká veřejná konzultace k práci, kterou jsme vykonali a ve světle nadcházejícího přijetí návrhu komise. Takže je to takové řešení vzájemného hodnocení, tam dochází k řadě zajímavých výsledků, jak vidíte je tam nějakých 5600 různých eh, nařízení a regulací profesí v Evropě. Eh, někdy je to 70, eh, v jednom státě někde 500, je tady tedy velký rozsah přístupů k regulování. Jsou tady profese, které jsou regulovány pouze třeba v jednom členském státu a e, řada z nich pouze v zhruba do pěti členských států. To není žádné hodnocení, jenom důkaz toho, že tady je opravdu velice různorodý přístup v Evropě k této oblasti. A intenzita e, toho regulování je také velmi různorodá. To je něco, co jsme zaznamenali v profesích, které jsou srovnatelné a kde členské státy přitom přijímají velmi rozdílné přístupy ohledně toho, jak intenzivně regulují tyto činnosti. A někde zase je to srovnatelné. Co pro nás bylo největším překvapením, eh, byla následující věc. Zem, členské státy byly požádány, aby zhodnotili přiměřenost a my jsme se na tato hodnocení dívali velice bedlivě při přípravě našeho návrhu a na průsvice vidíte, že až ke dnešnímu dni jsme zatím nedostali všechna ta stanoviska od členských států ohledně přiměřenosti. My jsme jim také vlastně poskytli radu, jak, to, jak postupovat, ale ne všechny se zatím tato úlohy zhostili. A co je velice eh, zvláštní, přestože jsme dali členským státům pokyny a katalog otázek, eh, který velmi odpovídá tomu, co je teď vlastně směrnicí. Přes všechno toto hodnocení víc jak polovina, mnohem větší část těch hodnocení byla poměrně tenká, řekl bych to jednoduše. Prostě neidentifikovaly se tam eh, významná rizika, nebyla tam žádná podrobná sdělení ohledně toho, jakým způsobem se nakládá s možnými riziky a tak dále. E, a dopad regulace byl také velmi mizerně hodnocen, tady to vidíte, e, některá, e, některé ty výrazné věci, ať už pozitivní či negativní ze strany členských států, jsou uvedeny na průsvice a to všechno nás vedlo k závěru, že tady je asi zapotřebí, alespoň pro budoucí nařízení, něco podniknout. My jsme, jak už jsem řekl, provedly veřejné konzultace, tam většina těch zúčastněných stran se výrazně vyjádřila pro podporu pro toho, aby tady byly povinné společné e, typy kritérií, to je tedy ten celkový obrázek všech respondentů a Eh, pak tady samozřejmě byly konzultace těch eh, příslušných veřejných orgánů. I ty prokázaly, že tady je poměrně značná podpora pro zavedení určitých kritérií a pro jejich eh, E, tedy mm, povinný charakter. Takže z toho vyplývá náš návrh, e, který prostě jde cestou zlepšení toho, co jsme tady za poslední tři e, roky mohli zmapovat ve spolupráci s členskými státy. Také jsme využili judikatury Evropského soudního dvora a plně respektujeme v našem návrhu subsidiaritu. Není tady nic přetepsáno jako výsledek, je to prostě pouze způsob, jak jakým by zvažovaná nová e, legislativa měla být hodnocena. Myslím, že všichni jste už e, viděli, či možná i četli ten text. Ten návrh se vlastně e, opírá o článek 6, o jedno ustanovení, tam je seznam judikatury, kde jsou specifikovány vlastně ty způsoby hodnocení přiměřenosti, Eh, přiměřenost, eh, nutnost toho opatření a odůvodnění. Tady prostě eh, se, se podařilo sloučit určité pokyny, které jsme do směrnice zapracovali. Pak jsme tam také ještě zapracovali takové lehké procedurální záruky. Víme, že musíme postupovat tady velice obezřetně, nechceme ingerovat do vnitrostátních postupů ve členských státech, ale domníváme se, že jsou tady některé zásadní principy, e, transparentnost, potom také zapojení dalších stran, e, příjemců e, těch služeb a dalších, kteří mohou být tímto celým procesem dotčeny. Dobré pochopení pochopení eh, rizik a dopadů nařízení a co je rovněž velice důležité, toto by mělo pokrýt eh, nové regulace, má to vlastně preventivní efekt, má to snižovat eh, možnost nějakých konfliktů či střetů mezi členských států, aby to Není to prostě deregulační nástroj, není tady řečeno, že, to, že nemůžete mít žádnou regulaci, je to nástroj na pomoc členským státům, aby se lépe orientovali v té situaci, aby lépe eh, si mohli určit, jaký, eh, jakou úroveň té regulace budou chtít. Vycházíme z modelu stávající legislativy, chceme i nadále diskutovat s, členských, eh, s členskými státy. Ostatně už je to tak naplánováno v rámci té směrnice o kvalifikacích. Takže to je takový balíček, který jsme dali na stůl a já se těším na diskuzi s vámi a už teď vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane eh, Martin Frost, komise, za tuto excelentní prezentaci. Chtěla bych vám, kolegyně a kolegové, říct, že ty průsvitky jsou tady k dispozici. Ti z vás, kteří je nemají, mohou požádat sekretariát. A teď už dám slovo panu Andreu Švábovi, který je zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně je pro mě potěšením, že máme teď poprvé vlastně možnost hovořit o tomto návrhu a e, my to děláme společně, protože vy, paní předsedkyně, vlastně pracujete e, také na tom podobném návrhu e, na různých součástích toho balíčku o službách, ale ještě než se budeme zabývat obsahem, tak bych chtěl říct, že mi tady opravdu výrazně chybí kolega Koferaty, máš italský kolega, doufám opravdu z celého srdce, že bude brzy v pořádku a že se nám vrátí německy. Kolegyně a kolegové, nejprve musím říct si, že po prezentaci komise teď je mi jasnější jejich postup, nicméně v zásadě je to samozřejmě tak, že zjišťujeme a když se díváme tedy na hodnocení dopadu komise k ostatním věcem, k přiměřenosti, k uznávání, kvalifikací a tak dále, tak musíme říct, že jednotný trh pro služby po vstupu v platnost směrnice o službách se příliš nezjednodušil pro tyto volná povolání řemeslníky a ba naopak se stal obtížnějším pro některé tyto provize, profese. A proto je eh, dobré, že komise se zde snaží eh, překonávat ty nově vytvořené bariéry. Myslím si, že je to poměrně frustrující analýza, která říká, že směrnice o službách, veškerá ta očekávání, která v ně byla vkládána, byly zde různé představy, ale to zjištění je, že vlastně nám nepřinesla to, co e, vlastně bylo od ní očekáváno a s jakými očekáváními byla spojena. Návrhy komise v tom Eh, ten pracovní eh, dokument jsme předložili v angličtině, němčině a francouzštině. Myslím si, že je poměrně jasný. Je zde celá řada bodů, které jsou samozřejmé a potom je zde také celá řada kritických a skeptických připomínek. Nevím, zda kolegové potom k tomu ještě něco chtějí říci dalšího. Já bych chtěl říci, že samozřejmě v souvislosti s tímto konkrétním návrhem proporcionalita je naprosto základní právní princip. Myslím si, že nikdo nebude spochybňovat, že omezení osobních svobod, omezení přeshraničních činností, poskytování služeb by mělo být nepřiměřené. Na tom nikdo nemá zájem a myslím si, že to je nepopiratelné pochopitelné. Otázka je, proč to ale děláme, protože princip proporcionality patří do primárního práva. Je to také uvedeno ve směrnici o službách. Mám, mám vlastně také prezentace komise poukazuje na jinou směrnici. Máme zde také judikaturu Evropského soudního dvora. Musíme si položit otázku, proč bychom to popáté znovu měli regulovat protože pravděpodobně ty první čtyři regulace nefungovaly a když zde máme tedy ty čtyři, a pokud nemáme odpověď na tyto čtyři první eh, regulační pokusy, tak je otázka, zda tady tento pátý to skutečně napraví. Moje osobní obava je, že zde máme problém spíše s prosazováním než s vlastní regulací že bychom se měli zabývat otázkami provádění protože je zde celá řada omezení už z roku, které vyplývají ze směrnice o službách a tady to proto neplatí, takže se musíme zabývat také i otázkou, jak to probíhalo posud. A ehm, já nechci příliš dlouho jmenovat jednotlivé příklady, ale v posledních letech jsem narazil často na příklady, kdy svoboda uh, Eh, vykonávání činnosti byla nadále ještě omezována. Je zde vlastně neustálý požadavek celoživotního vzdělávání, které by mělo odpovídat eh, v té zemi, ve které se ta činnost vyvojí. A Nej... A protože právě zase to školení nebo je k dispozici pouze v konkrétním jazyce té země, kde se vykonává činnost, takže cestovní ruch s tím má problémy. Druhá věc, v Evropské unii máme některé členské státy, které eh, staví určité překážky tady těmto eh, volným povoláním a, po, a zde je žádoucí větší eh, transparentnost nebo činnost ve směrem k transparentnosti ze strany komise. Jsou tady určité body, kde <clears throat> některé zde ta regulace probíhá už, nebo je už prováděná, nyní dochází ještě k další nové. Tak Potom je mnoho příkladů, například v příhraničních oblastech, které mají celou řadu problémů, jsou některé země, které požadují že ta služba se musí nahlásit dva týdny předtím, než se tam bude skutečně vykonávána. Když se v Německu například staví, vybuduje bazén, tak eh, ten eh, řemeslník by mohl teprve eh, vykonávat tu činnost poté co uplyne lhůta pro to nahlášení a to určitě tedy nepomáhá. A potom, co je velmi nepřiměřený požadavek na služby, to existuje i v jiných oblastech a proto si myslím, že bychom si měli položit otázku, zda skutečně se zaměřujeme na ty požadavky, které vyžadují pouze omezení, ale zda bychom neměli říct omezení svobody činností je přípustné, musíme dbát, dodržovat tu regulaci, ale musí to být všechno pro přiměřené a nemělo by to eh, se týkat pouze omezení pro, ta, pro ty konkrétní Například ve článku 6.4 jsou požadovány určité informace ze strany členských států a myslím si, že pravděpodobně e, jsou tam určité problémy. A z mého hlediska, kolegyně a kolegové, je to směrnice, která by se, se soustředuje vyloženě na některé tyto profese z mého hlediska to není smysluplné, když by eh, se mělo podpořit právo regulace pro tyto určité obory a myslím si, že se musíme zaměřit na to, co v konečné fázi přinese tento návrh směrnice, co nepřinese, co by měl poskytnout. Potom zde vyvstává otázka, zda bychom neměli vést zásadní debatu o jednotném trhu tak, aby ty, jsou zde některé návrhy, které jsou takovým malým eh, krůčkem ku předu. Je zde uvedeno, že je zde velký ekonomický potenciál, ale není zde uvedeno, zda eh, platí také přeshraničně, protože právě ty regulace, které, omez, které by měly sloužit ke zjednodušení přeshraničních činností, k tomuto právě neslouží. Takže je zde celá řad série otázek, které jsem zapracoval do toho pracovního dokumentu, který, o kterých jsem vám nyní pohovořil. Myslím si, že bychom se měli zabývat konkrétními problémy a potom se podívat na to, zda oblast působnosti směrnice je dobrá, zda bychom ho neměli rozšířit, kde máme určité deficity. Zde bych zas ukončil svou prezentaci a těším se na vaše příspěvky. Děkuji. Thank you very much, Andreas. Děkuji, Andreasi, děkuji, eh, že jste zpracoval podkladový dokument. Máme tady také dnes zástupce rady, jim děkuji, ale nejprve předám slovo stínovým zpravodajům. Já se připojuji k těm, kteří eh, přejí eh, rychlé uzdravení kolegovi Koferatimu a ten je dnes zastoupen panem Dantem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že jak vy, tak kolega Šváb jste oba dva řekli, že eh, přejete rychlé uzdravení panu Koferatemu. Já se k vám připojuji v tuto chvíli. Eh, je v nemocnici a já doufám, že se brzy eh, uzdraví. Dal mi k dispozici svůj text, vysvětlil mi své postoje které se týkají této velice důležité směrnice. Přečtu vám tedy, co mi zaslal. Navrhovaná směrnice se týká testu přiměřenosti nových opatření, která mají regulovat regulované profese. Členské státy v dnešní eh, době podle směrnice o profesních kvalifikacích musí provádět tyto testy eh, proporcionality. Ustanovení Eh, eh, směrnice ovšem je potřeba dále projasnit. Eh, my se tomu budeme věnovat v příštích týdnech, budeme o tom diskutovat, o jednotlivých prvcích tohoto návrhu, ale co mohu říct již dnes, je toto. Předběžně se domnívám, že tato směrnice musí zajistit členským státům možnost regulovat si zcela nezávislým způsobem ty profese, které eh, považuje za mm, vhodné takto regulovat eh, kvůli situaci ve společnosti. Kdyby existoval nějaký rámec eh, pro takovéto testy, tak bychom ho určitě přivítali, pokud by to ovšem nebránilo regulování profesí nebo naopak jejich deregulaci. Návrh Evropské komise eh, vnímám kriticky v některých oblastech a myslím, že to je potřeba ještě přepracovat. Máme k dispozici seznam kritérií pro testy přiměřenosti v článku 6 eh, a tato kritéria je potřeba nastavit neutrálněji. A také bychom neměli se ohledně těchto kritérií vyjadřovat negativním způsobem a seznam bychom měli ještě rozšířit. Kromě toho je důležité explicitně zmínit eh, to, aby členské státy měly možnost eh, zvolit si jiný přístup k regulaci profesí a tudíž eh, případně přijímat i širší opatření, pokud budou stále přiměřená. Kromě toho je třeba zajistit, aby eh, veškerá naše legislativa byla dostatečně flexibilní, jinými slovy, aby mm, nepředstavovala eh, příliš vysokou zátěž. Musíme zohlednit také plně roli sociálních partnerů a združení, stejně jako eh, organizací, které hájí spotřebitele. Myslíme si, že návrh Evropské komise mm, obsahuje i řadu velice pozitivních prvků, ale ještě je vše potřeba mm, projasnit. Tyto mé názory jsou teprve předběžné, těším se na hloubkovou diskuzi. Návrh Evropské komise, jak už jsem říkal, je potřeba v některých oblastech změnit. Velice rád eh, na tom budu pracovat s dalšími stínovými zpravodaji a zpravodajem, abychom ho správně doplnili a věřím, eh, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji. A nyní jménem Alde Jasenko Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšeli jsme tady eh, o možnostech růstu, které nám eh, přináší, přinášejí služby, byť eh, pro, provádění této směrnice sebou nese určité obtíže. Já celou situaci vnímám z liberálního hlediska a, a tak vnímám tedy i myšlenku volného pohybu evropských občanů. Tu pochopitelně podporujeme. K určitým pohybům dochází, ale často lidé narážejí na uznání své kvalifikace v jiných členských státech. Profes, směrnice eh, z roku 2005 o profesních kvalifikacích eh, trochu situaci zjednodušila zejména pro lékaře, zdravotní cesty, lékárníky a tak podobně. Ty mají možnost se snáze pohybovat mezi členskými státy, ale přesto si myslím, že ještě eh, nás v této oblasti čeká hodně práce. Tak, jak eh, o tom hovoří v posouzení dopadu komise, přetrvávají značné rozdíly mezi členskými státy ohledně toho, jak eh, regulují profese a jaké profese regulují. Teď konkrétně ti, kteří chtějí poskytovat služby, zjistí, že to možné není, anebo že jsou nuceni eh, projít velice nákladným a zlouhavým procesem, aby získali přístup na trh jiné členské země. Parlament eh, ví o těchto obtížích již dlouhou dobu. My jsme už v roce 2012 vyzývali komisi, aby eh, zjistila, v jakých oblastech přetrvávají nepřiměřená opatření a blokace členských států. Svoboda usazování a svoboda poskytování služeb v EU, pokud je jí bráněno, tak to může mít negativní dopad eh, na životy tisíce evropských občanů. Regulované profese představují 22 evropské pracovní síly, zhruba 50 milionů občanů. A právě proto podporuji ambice Evropské komise a dokonce bych eh, byl rád, kdybychom eh, zašli v tom návrhu ještě o něco dále. Než se to, na to ale podívám podrobněji, zmíním jinou věc. Tento návrh eh, se neklade za cíl deregulaci profesí. Evropská unie nemá totiž žádnou kompetenci při regulaci profesí, to zůstává v kompetenci členských států. Některé profese ovšem bude nutné vždy podkládat nějakým povolením nebo vzděláním, protože pracují ve veřejném zájmu, v oblasti veřejné bezpečnosti či veřejného zdraví a tak dále. Nicméně tento návrh, eh, doufejme, eh, docílí toho, že členské státy eh, odstraní ta opatření, která nepřiměřeně brání pohybu eh, pracovníků v různých profesích. V tomto duchu eh, bych se teď chtěla zmínit o některých konkrétních věcech eh, v návrhu Evropské komise. Článek 1. Zde si komise přeje, aby test přiměřenosti prováděly členské státy předtím, než zavedou nová legislativní, regulační či správní opatření, která by omezovala přístup k regulovaným profesím anebo by pozměnila dosavadní přístup. Eh, nicméně já zde chci říci, že když se mění nějaká regulační e, ustanovení pro regulované profese, tak by členské státy měly mít zapovinnost podívat se na celou tu profesi Eh, nově, novýma očima a v článku 4.5 už se o tom částečně hovoří, ale myslím si, že by bylo lepší to naformulovat jasněji a rovnou v článku 1. V článku číslo 2 se hovoří o tom, že návrh směrnice se bude týkat profesí, eh, které nespadají do eh, směrnice o profesních kvalifikacích profesích, eh, co znamená, že se to bude týkat jenom lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, veterinářů, architektů a dalších profesí. Ehm, já chápu, že mm, početně to to může být poměrně mnoho lidí, ale chci se zeptat kolegů i ostatních, proč eh, se omezujeme pouze na tyto profese. Protože si myslím, že volný pohyb by se měl týkat i dalších profesí, které jsou stejně důležité jako tyto. A podle statistických údajů, které mám od komise, hovoříme o pěti a půl tisících profesí, které jsou nějakým způsobem v EU regulovány. Plánuje Evropská komise rozšířit tedy působnost svého návrhu? Možná někdy později nebo poté, co eh, nastane prováděcí fázem tohoto legislativního návrhu. Každopádně by mě zajímalo, zda komise uvažuje o rozšíření působnosti svého návrhu. Pokud je o článek 6, tak e, zde si myslím, že je zásadní udržet e, komplexnost navrhovaných kritérií. Nicméně musíme mít na paměti, že ne všechny prvky jsou relevantní e, pro proporcionalitu v legislativě vzhledem k tomu, že regulované profese se od sebe značně liší a jsou také jiným způsobem v různých členských státech regulovány. Takže je velice důležité, abychom eh, nezatěžovali příliš orgány členských států a jiné subjekty, aby nám to náhodou eh, nenarostlo do byrokracie na jiných místech. Jde nám především o zajištění volního pohybu osob a pracovníků. Teď eh, k sedmému článku. Tady vítám um, to, že se do procesu zapojí celá řada různých zainteresovaných subjektů, ale já bych chtěl zde jasně říci, že se budou konzultovat i všichni sociální partneři, včetně Úřadu na ochranu spotřebitelů. A proto, abychom posílili evropskou dimenzi návrhu, tak bych byl rád, aby tam byli i evropští partneři, například eh, odbory, organizace združující eh, zaměstnavatele. Myslím si, že je důležité, aby tam byly tyto organizace na evropské úrovni. Protože to můžu eh, demonstrovat na jednom příkladu. Například architekti, to je regulovaná profese v, ve Švédsku, jsou jaksi chráněni určitou regulací Nicméně lze si říct si, dobře, máme tady svobodu, každý může stavět dům, ale Představte si, že musíte ve Švédsku eh, se požádat na všech těch úřadech, se získat eh, o potvrzení, eh, požádat o potvrzení, to není lehké. A opravdu nevím, zda švédské obchodní organizace a odbory, zda jsou ti, kdo jsou schopni problém vyřešit. Zajímalo by mě, co si o tom myslí například Estonsko. Teď už tady se dostávám k závěru, k článku číslo 9. Vítám, že členské státy mají upozornit komisi, když budou provádět testy přiměřenosti, aby komise mohla eh, vše zveřejnit. Takže na závěr, já bych chtěl pozměnit eh, ten návrh tak, abychom rozšířili působnost, abychom z názeji návrh prováděli a aby byl méně byrokratický. Děkuji eh, a později předložím pozměňovací návrhy. A omlouvám se, že jsem vystoupil takto zlouhavě. Děkuji. Nyní za EKR pan Sulík. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Můj příspěvek bude relativně krátký, protože úvodem, na úvod bych chtěl říci, že plně souhlasím s tím, co říkal kolega Šváb a také si kladu otázku, jaký smysl má přijímat pátou regulaci, když už máme čtyři, které se nedodržují. Myslím si, že to je úplně zbytečné. A místo psaní dalších papíru a hezkých prezentací by možná se mohla komise zamyslet nad tím, jak zajistit, aby se dodržovalo to, co už dnes platí a je schválené. Také bych rád uvedl jeden příklad. Jde o autodopravce z východní Evropy, kteří jsou různými administrativními opatřeními blokováni, například ve Francii i v Německu. A tam například už dávno měl infringement byl spuštěný a nic se neděje. Takže udělejme si pořádek ve směrnicích a regulacích, které již dnes existují, spíše než abychom vymýšleli stále další. A obávám se, že, jak se často stává, něco se začne dělat s dobrým úmyslem, ale to je cesta do pekel. Una, u nás se říká, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Někdy začneme dělat něco s dobrým úmyslem, ale nakonec to bude ještě více práce, regulace a další směrnice. Je to stručné, to, co jsem řekla, protože pan Šváb už v podstatě řekl vše, co jsem chtěl říci a já <laughs> mohl jen do, poslat písemně všechny mé připomínky co nejdříve. Děkuji. Děkuji, eh, Richarde. Možná, že jsem to úplně nepochopila, ale já jsem vnímala to, co říkal pan Schwab jinak než vy. A teď Julia Reda. Děkuji paní předsedkyně a chci také poděkovat eh, komisi a zpravodaj za to, že tady předložili své myšlenky. Myslím si, že ten návrh je velmi dobrým začátkem diskuze. Budeme muset určitě jaké ty protichůdné či soutěžící zájmy vyvážit, ale myslím si, že něco a možná i hodně e, toho, co obsahují stávající nařízení, jsou důležité Eh, pro eh, situaci, kterou máme. Myslím si, že bychom teď neměli otevírat diskuzi o zemi původu a směrnici o službách. Chápu pana eh, Švába, chápu ten kritický hlas v tom smyslu, že se toto týká pouze budoucích profesí, ale to je možná ta nekontroverzní část. Tady ta regulace mohla být poměrně jednoduchá, vzhledem k tomu, že ten návrh komise je skutečně excelentním začátkem. Samozřejmě samozřejmě podporujeme volný pohyb profesionálů a jsou tady určité regulované profese, které pravděpodobně e, nemají cíle veřejného zájmu, ale e, představují určitou formu protekcionismu. Je mi jasné, že profes Jinálové v řadě oblastí mají e, problémy s uznáváním kvalifikací přes hranice a členské státy některé e, nutí e, nepřiměřené, nepřiměřená opatření, takže ten test přiměřenosti, jak ho navrhuje komise, je dobrou dobrým krokem předu a umožní to nepochybně Evropské unii, aby měla koherentnější rámec pro regulované profese v průběhu času. Myslím, že některé z těch návrhů, z těch myšlenek, které eh, přicházejí eh, z ostatních eh, frakcí, jsou zajímavé, ale a měli bychom je také prodiskutovat, ale pozor na nezamýšlené důsledky. Například, když říkáme, že pokaždé, když je změna v regulované profesi, tak celá profese by měla být předmětem testu přiměřenosti. Já tomu asi té úvaze rozumím, ale říkám si, že možná. Některé členské státy mm, toto budou chtít obejít a tím pádem vlastně tu profesi nebudou nějak eh, eh, reformovat. A to eh, je určitě něco, co bychom nechtěli, aby tady některé ty profese byly naprosto nereformovatelné a nereformované. Takže asi tolik. A myslím, že náš cíl, a to je také směr, kudy půjdou naše pozměňovací návrhy, by měl být takový, aby celý ten nástroj byl co možná nejspolehlivější a nejtransparentnější eh, pro eh, osoby, kteří, které pracují v regulovaných profesích a zároveň se domníváme, že je velice důležité, abychom si tady vždy udrželi možnost eh, pro členské státy, aby mohly věci regulovat ve veřejném zájmu. Děkuji, Julio Redo, a to je konec vystoupení Eh, stínových zpravodajů. Teď je na, řadě, na řadě pan Mark Sešel z malckého předsednictví, aby nám řekl, jak se věci mají v radě a pokud bych otevřela rozpravu pro kolegyně a kolegy. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, my jsme velice rádi, že jsme mohli vykonat tu dlouhou cestu z rady až sem, abychom mohli prodiskutovat ten návrh, který předložila komise i s vámi. Malcké předsednictví rady vždy eh, vnímalo a vnímá vnitřní trh jako jedno z těch zastřešujících priorit a jde o posilování celého trhu. Předsednictví to vidí jako největší eh, vlastně ESO v rukávu Evropské unie největší kapitál. Eh, my Tedy vnímáme, že e, toto je směr, který e, i rada podporuje. Je to něco, co nadále může posilovat e, volný pohyb profesionálů. My E, díky spolupráci členských zemí a také díky komisi postupujeme v práci poměrně rychle. Na počátku diskusí byly původně určité obavy, že e, tady nebudou mít členské státy na základě tohoto návrhu už další možnost regulovat. E, vznikly otázky, zdali je ten návrh v souladu s principy subsidiarity. Pozměňovací návrhy, které jsme učinili na radě, šli cestou roz, eh, jaksi, mm, zmírnění těchto obav a eh, Teď máme dojem, že se nám podařilo snížit eh, tu administrativní zátěž na národních státech a že jsme také zvýšili právní jistotu. A členské státy se teď zdají být přesvědčenější, že zájmem toho návrhu je něco, co je užitečné, že tady prostě vznikne určitý rámec pro členské státy, aby mohli hodnotit přiměřenost v souladu už s etablovanou judikaturou. A celkově řečeno, musím říct, že diskuze proběhly poměrně hladce a 29. května se celá složka dostane na e, Radu uh, hospodářské soutěži a e, naši estonští a bulharští kolegové a další mohou být, se mohou těšit na diskuze s námi v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji. Teď nejprve Antonio López z našich kolegů. Děkuji. Děkuji querida presidenta. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, před deseti lety jsme tady diskutovali o směrnici eh, z roku 2006 eh, o službách na vnitřním trhu a já bych chtěl všem připomenout, že po velice dlouhé diskuzi jsme vytvořili v článku 2 odstavci 1 eh, v pododstavci F ustanovení, že se to nebude týkat zdravotnických služeb. Poskytování eh, těchto služeb eh, bude spadat eh, do kompetence členských států a proto na základě tohoto návrhu vlastně znovu otevíráme toto téma a uvažujeme o tom, že zdravotnické profese zahrneme do působnosti, které přitom dříve byly tedy vyloučeny. Podle směrnice číslo 55 z roku 2006 Například zdravotní eh, služba má zaru, eh, zdravotní sestra má zaručeno uznání své kvalifikace, což je velice důležité, protože ve Španělsku jsou tisíce pracovníků ve zdravotnictví, kteří pracují v jiných členských státech právě díky tomu, že se uznává jejich eh, odbornost. A samozřejmě velice oblíbenou destinací je Spojené království. To, že nejsou začleněny do kvalifikační směrnice zdravotnické služby, podle mě Eh, není úplně eh, vhodné, respektive není dobré, aby tady panoval tento nesoulad. Není totiž možné eh, srovnávat nesrovnatelné. Při uznávání kvalifikací nemůžeme srovnávat regulaci profese s uznáváním odborných kvalifikací. Poskytování služeb zdravotnictví je provázan velice úzce s legislativou ve zdravotnictví v jednotlivých členských státech, takže by tady měla zůstat kompetence členských státech podle eh, článku 158 zakládající smlouvy a také podle judikatory Evropského soudního dvora. Zvláštní povaha zdravotnických profesí eh, je uznávána při různých příležitostech, například eh, v té kvalifikační směrnici nebo ve směrnici proti padělání léků a také ve směrnici o službách, které eh, výlučně výslovně vylučují ze své působnosti zdravotnické služby. Proto je velice překvapivé, že tato směrnice zahrnuje zdravotnické služby bez ohledu na to, že tady máme opačnou judikaturu Evropského soudního dvora. Soudní dvůr říká, že právo členských mm, států platí pro určování poskytování eh, zdravotnických služeb na jeho území. Zdravotnické služby a mm, systémy v Evropě jsou považovány za nejlepší na světě, protože jsou dostupné a jsou velice kvalitní. A toho bylo dosaženo, a to chci zdůraznit v našem výboru, díky tomu, že zdravotnické profese byly značným způsobem na národní úrovni regulovány. Iniciativa, která teď před, je předkládána Evropskou komisí, eh, je ve svém rozsahu naprosto nepřiměřená a vlastně eh, zkomplikuje eh, udržení té dobré kvality v členských státech. Poskytování zdravotnických služeb je samozřejmě v zájmu všech členských eh, států a je to otázka také ochrany veřejného zdraví. Proto členské státy mají mít nadále možnost regulovat tyto um, služby a eh, to podle své konkrétní situace. A proto se tady aplikuje uh, od zásada přiměřenosti a tyto služby jsou vyjmuty z rámce harmonizace. Proto navrhuji, abychom eh, regulovali legislativou ty oblasti, které jsou přínosné pro spotřebitele, ale není dobré, abychom rozšiřovali tento návrh tam, kde nepřináší to rozšíření žádnou přidanou hodnotu, jak už to řekl francouzský parlament, Bundesrat, Bundestag a nebo eh, rakouský parlament. Všichni se shodli na tom, že zdravotnické služby se liší od jiných služeb všeobecného zájmu a že směrnice eh, podobné eh, povahy není eh, správným nástrojem, který by měl řešit zdravotnické služby. A přesto se o to Evropská komise eh, pokouší a já tedy ve smyslu svého vystoupení podám pozměňovací návrhy. Děkuji, pane Lopesi. A nyní má slovo Roberta Mecola. Děkuji. Ana Maria, já chci poděkovat panu zpravodaji za to, že předložil své mm, koncepce a navážu na to, co tady právě řekl Antonio. Bytě diskutujeme o velice důležitém návrhu, který eh, v podstatě posuzuje proporcionalitu regulace určitých profesí, Nebudu skrývat své překvapení, že zdravotnické služby byly zařazeny do působnosti této směrnice. My jsme už dříve v parlamentu řekli, že zdravotnické služby se liší svou podstatou od jiných eh, Eh, profesí a proto si myslím, že eh, není vhodné je sem zařazovat. Obávám se, že tím, že zařazníme zdravotnické profese do působnosti této směrnice, tak to bude mít negativní dopad na poskytování zdravotnických služeb v celoevropském měřítku může dojít k tomu, že budou pracovníci bez potřebné kvalifikace poskytovat zdravotnické služby. A také nesmíme zapomínat na to, že tyto profese jsou vysoce regulovány už na národní úrovni. Takže to jsou moje předběžné eh, postřehy a těším se na další diskuzi ohledně toho, jak bychom se mohli posunout eh, v této oblasti, kde vnímáme určité problémy, ale obecně můžeme návrh podpořit. Děkuji, já teď vystoupím s vlastním jménem, vážení kolegové. A pak bych dala ještě na krátkou dobu slovo komisi, protože několik kolegů požádalo o určité e, věci vysvětlit. Takže údaje, které tady komise předložila, e, mluví sami za sebe, co se týče e, toho, že ta věc je prostě E, příliš mohutná na to, aby se zhroutila. Tady jde o vytváření pracovních příležitostí v členských státech. Ano, zkusili jsme to už předtím čtyřikrát. Ano, členské státy nám prostě nešly na ruku, zklamali nás, neimplementovali. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl zpravodaj, a to, že zaprvé a nejdřív bychom měli věci implementovat a jsem velmi ráda, že malské předsednictví nám připomnělo, že 29. května budete plédovat za tuto naši věc na e, summitu na Radě e, pro hospodářskou soutěž a my jsme prostě zatím neviděli, že by byla směrnice pro služby plně implementována, což je vlastně důvod, který e, přitlačil komisi k tomu, aby e, Eh, předložila ten balíček o službách. Ona k tomu vlastně byla eh, doslova donucena v uvozovkách, protože jak směrnice o službách, tak směrnice o profesních kvalifikacích nejsou zatím plně implementovány. To za prvé. A za druhé, myslím, že už to tady zaznělo z řady úst, tady nejde o nějakou regulaci či deregulaci profesí v členských státech. To je třeba důrazně eh, tady, aby zaznělo. Jde o zvýšení transparentnosti, o to, abychom zajistili vysokou kvalitu a vysokou úroveň regulace v členských státech, abychom to ještě mohli dále zlepšovat a aby prostě tady byl výjen tlak na členské státy, aby věci podrobovalo revizi a abychom se také pokusili udělat něco s tou fragmentací, protože právě tato roztříštěnost je důvodem, proč se věci přes hranice tak úplně v této oblasti nedaří realizovat. A teď ke zdraví, tady bych eh, chtěla prokázat eh, samozřejmě maximální eh, pochopení pro kolegu Maxima a Roberta. Já jsem chtěla jenom říct, že tady prostě je určitý test přiměřenosti v oblasti zdraví a to je zabudováno do směrnice o profesních kvalifikacích. Možná, že bychom tento koncept měli ještě rozvinout a zajistit, aby to prostě bylo úplně jednoznačné pro všechny členské státy, které mají pocit, že sektor zdravotnictví není tak úplně zohledněn tímto novým návrhem. Zároveň bych také ráda řekla, a chci poděkovat eh, Andreasovi za to, že to zmínil, že pracuji na té kartě služeb a service card a doufám, že to opravdu pomůže, eh, abychom stimulovali práci a růst v Evropě. A teď bych eh, tedy zase na sebe vzala úlohu předsedkyně a ráda dám slovo komisi, aby tady vyjasnila některé věci. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste vlastně do jisté míry odpověděla za mě, lépe bych to nezvládl. Už teď vám za to děkuji. A dovolte pár připomínek, které jsem si tady eh, také zaznamenal při jednotlivých vystoupeních. Nejprve ta otázka prosazování, uplatňování nového nařízení. Tady by jedna věc neměla vylučovat druhou. Eh, prosazování tradičními způsoby, to znamená těmi eh, Eh, řízeními o nedodržování a tak dále. Je to pomalé, je to bohužel nákladné co do eh, zdrojů a je to konfliktní a eh, my ovšem i pro návrh o oznamování se snažíme zavést takové principy kultury o mm, kultury prevence spíš než následné léčby, jestli to tak mohu říct a to je e, nepříjemné pro členské státy, ale i pro komisi a ne vždy to vede k výsledkům, které bychom si přáli. Takže o co nám tady jde? Vytvořit určitý rámec pro členské státy, aby bylo jasněji prostě specifikováno, co už tady dlouhou dobu existuje. A co tady dlouhou dobu existuje? Jsou to prostě velké koncepce, které jsou postupně naplňovány judikaturou Evropského soudního dvora a zkušenost, kterou jsme prostě měli při tom hodnocení vzájemném, se ukázala jako něco, co nás vede k závěru, že členské státy tu judikaturu nemohou či nechtějí eh, korektně implementovat. Není to žádné tajemství, ty, eh, ta judikatura, každý si to může vyhledat, eh, jsou tady ta cvičení o vzájemném hodnocení, ale ono to doporučení, které v tomto směru byly učiněna, nefungují až tak dobře, proto musíme posílit své úsilí. Takže tento nástroj by měl doplnit a posílit to prosazování, ty kontroverzní opatření by prostě měla být méně častěji nutná, jestli to tak mohu říct zlepšením regulace. Není to deregulační nástroj a neznamená to, že by členské státy si nemohly podržet regulaci tam, kde to je odůvodněné, odůvodnitelné a přiměřené. A teď ještě k poli působnosti. Já už tady v tomto směru jsem dlouho. Pan Šváb řekl, že E, ten stav trhu se službami v Unii je horší než před deseti lety, z toho mi také krvací srdce, já to e, dejme tomu, mus, e, mohu potvrdit. My jsme tady prostě vyjednávali ty věci už dávno, je to všechno obtížné, hodně toho ještě zbývá učinit, je to prostě náročné na čas, na všechno my na tom pracujeme a zároveň se snažíme paralelně navrhnout něco, co by snad také mohlo pomoct. Ten, to pole působnosti je menší a to z jednoduchého důvodu. My máme prostě eh, zkušenost s členskými státy v té oblasti regulace profesí, že to je dost velké tak, jak to je. Netýká se to pouze těch sedmi specifických profesí v eh, směrnici o kvalifikacích. Tady jsme vlastně ty společné normy vypracovali už dávno, ale ono se to týká všech směr, eh, profesí, profesí, které jsou regulovány členskými státy a které nejsou harmonizovány komunitárním právem a které prostě eh, se odehrávají na národní úrovni. Eh, je to nějakých 500, 1500, eh, máme takovéto soubory údajů, databanky, kde se to všechno můžete vyhledat. Nejedná se pouze o těch sedm Eh, profesí eh, sektorových podle směrnice o kvalifikacích. A pak samozřejmě ta, eh, tady jsou různá, různé požadavky, některé by mohly zapadat do kategorie, kterou se, o které se zmínil pan Šváb. Takže my doufáme, že alespoň do budoucna bude mít nějaký dopad. Pokud se rozhodnete, že je užitečné tu, to pole působnosti rozšířit, já s tím osobně problém mít nebudu. Možná někteří jiní ano, ale tady jde i také o určité zkušenosti v té které e, konkrétní oblasti, co se týče třeba toho vzájemného hodnocení. Co se týče zdravotních služeb, tak tady bych rád řekl dvě věci. Za prvé, směrnice o kvalifikacích je prostě to, ten dokument, ale od té doby, co byla revidována v roce 2013, tak obsahuje i prvek, který jsem se tady snažil vysvětlit v tom smyslu, že musí členské státy ohodnotit stávající nařízení, co se týče přiměřenosti. A e, tady to e, prostě zahrnuje e, i zdravotní dětský sektor. Ale když to bylo projednáváno 2012-2013, tak tady byl určitý problém, ale ukázalo se, že členské státy jsou schopny to nařízení zhodnotit i v oblasti zdravotnictví, i vzhledem k významu tohoto odvětví. A ten návrh ne, a opakuji, eh, prostě neomezuje členské státy co do flexibility, co se týče na, eh, přijímání eh, dalších nařízení, které se týkají veřejného zdraví a bezpečnosti pacientů. Takže to je naprosto kompatibilní se specifickým charakterem zdravotnictví a stávající zákon již vlastně pod Eh, pokrývá ty zdravotnické služby a profese. A pak je tu ještě judikatura Evropského soudního dvora, která se také v tomto směru dost výrazně věci věnuje. Myslím, že to zatím asi mohu nechat tak, jak to je. Děkuji, pane Frande, za tato slova na vysvětlení. A teď má slovo zpravodaj Andrea Schwab. Andreas Schwab. Okay. Děkuji všem kolegům a stínovým zpravodajům za jejich vyjádření i kritiku a nové podněty. Děkuji také radě a komisi. Můžeme to tedy uzavřít tak, že kritické posouzení návrhu o e, proporcionalitě e, se zužuje na čtyři oblasti. Jednak očekáváme, že komise předloží konkrétní strategii ohledně toho, jak jak e, zlepšit prosazování legislativy a pak můžeme eh, začít hovořit o případné budoucí eh, legislativě i v širším eh, slova smyslu, to tady sdělili někteří kolegové. Samozřejmě chceme také posílit růst a přispět tak k rozvoji evropské ekonomiky a právě proto chápeme to, co říkala komise, ale některé ty prvky ve směrnici mohou být příliš zatěžující a příliš preskriptivní. Teď myslím zejména článek 6.4. Takže velice e, rádi se necháme vysvětlit od komise, že se nejedná o deregulaci. Komise se to snaží vysvětlit, e, říká, že to je inteligentní regulace, ale v takovém případě si myslím, že by to mohlo přispívat více k evropskému růstu a ekonomice a mělo by to fungovat i v přeshraničním režimu. A pak už nejde jenom o eh, profesní kvalifikace a jejich přiměřenost, ale o další legislativu, která musí být zohledněna. Já zpracuji zprávu co možná nejrychleji a doufám, že se nám potom podaří dosáhnout eh, rychle i dohody ve výboru. Děkuji, Andreasi za tuto rychlou výměnu názorů. Je to první výměna názorů. Eh, pozměňovací návrhy budeme probírat 12. a 13. července. Do 5. září můžete předkládat návrhy, 28. září je pak budeme probírat a hlasovat v IMKO budeme 20. Eh, a 21. listopadu, takže celé léto budete mít možnost si o věci přemýšlet. Pokud nikdo nic nemáte do bodu různé, tak jenom zmíním, že příště se sejdeme na mimořádném zasedání ITRE IMCO 18. května od 9 do 10.30 a další zasedání bude 30. května od 15 hodin do půl osmé. Máme k dispozici nový newsletter. A pro ty, kteří nás sledují, eh, jenom řeknu, že je možné si předplatit tento newsletter online. Děkuji.